že je to součást energetického balíku. Má tam být závazný cíl 30% úspor do roku 2030 na komunitární úrovni, což je velice významný mm, cíl a zároveň se jedná o návrh, který je jasným krokem směrem k dosahování závazků, mm, které mají naplnit klimatickou um, klimatickou agendu z Paříže, COP21 a zároveň parametry toho balíčku. 23. březen, to bylo první zvážení a dnes nám bude zpravodaj prezentovat návrh své zprávy. Milý pane kolego, eh, pane Gěrku, dávám vám slovo. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo. Milí kolegové, toto téma je v podstatě připravené. Je eh, vše víceméně zpracováno a i přeloženo do všech příslušných jazyků, takže máte příležitost se s těmi návrhy seznámit. A cíl je ten, jaký jste zmínil, pane předsedo. Nyní já se nechci vyjadřovat k tomu, zda by to mělo být eh, 30, 35 nebo snad dokonce i 40 Ta úroveň těch ambicí by se měla konkretizovat v průběhu diskusí s politickými skupinami a já k tomu pouze řeknu, že já bych navrhoval, aby ten cíl byl ten nejctižadostivější. A to z toho důvodu, že za prvé je reálný a dá se dosáhnout, ale to pouze proto, podle mě, že že se vše neomezuje eh, pouze na ten poslední článek eh, toho energetického toku, ale že zvažujeme celý řetězec od toho původního energetického zdroje přes jeho eh, přepravu a dopravu konečnému uživateli a pak i zužitkovávání na trhu, ať už v průmyslové sféře, v zemědělství, eh, v domácnostech, ve stavebním průmyslu a tak dále. A jakmile se na to podíváme z tohoto širšího úhlu pohledu, tak eh, můj názor vypadá tak, že je to opravdu splnitelné a možné, ale rád si to proberu s kolegy. Nadřazeným cílem či leitmotivem připravované zprávy je zvýšení energetické účinnosti a využívání těch neobnovitelných původních energetických zdrojů, právě neobnovitelných, což znamená, aby ti ukazatele PEF, ti prvotní ukazatele byly správné a e, konzistentní s těmi změnami, které navrhujeme, protože tam se dokáže to vše nastavit na poměřování účinnosti. Například ta transformace od toho původního energetického zdroje na tu výslednou energetickou účinnost a naopak. Právě v mé zprávě navrhuji, že e, se ta původní směrnice z roku 2009 o to doplní, protože když to tam nebylo, tak ty výpočty byly obtížné a možná i nepřesné. To, že nám docházejí ty zásoby té původních, těch původních eh, primárních energetických zdrojů, to všichni víme a tím pádem bychom měli šetřit a důvody jsou na snadě. Jak snižování emisí, tím šetříme klima, šetříme životní prostředí a zároveň máme i možnost si tím našetřit trochu těchto primárních zdrojů pro příští pokolení. Zároveň tím můžeme dospět k tomu, že um, ekonomiky členských států mohou zkusit být konkurenceschopnější. Jinak nemáme v úmyslu nějak negativně ovlivnit obnovitelné zdroje, ale zároveň musíme zohlednit i tu skutečnost, že i ta transformace obnovitelných zdrojů na užitkovou energii samo tu energii spotřebovává. A i to máme ve svém projektu kolik se těch obnovitelných zdrojů bude využívat, nakolik budou využívány, to už pak bude záviset na tom energetickém mixu v tom kterém členském státě. A nárůst k tomu můžeme dospět eh, tak, že eh, nahradíme vysoce energeticky náročné aplikace eh, či odvětví, anebo tím, že budeme nahrazovat neobnovitelné zdroje obnovitelnými. Tím můžeme zlepšit eh, závazky a můžeme i kumulovat eh, ty prvotní energetické zdroje. To, že bychom chtěli snad eh, tu primární energii a tu výslednou energii sčítat, tak to je chybné, protože to jsou přece zdroje, různým způsobem zpracované. Nemůžeme, když to metaforicky vyjádřím, srovnávat například plechy, které vyrobí nějaká železárna či slévárna s vozidly, v níž ty plechy jsou obsaženy. To už je jiné stádium v té výrobě, že jo? Takže tři pilíře tady se do toho započítávají za prvé e, závazky členských států na období 2021 až 2030 tím, že budou šetřit na e, kumulované primárním energetickém zdroji, že tyto zdroje budou využívány úspěrně, úsporně. Za druhé, e, přeskum všech ekonomických odvětví a aniž by z toho byla vylučována i doprava. A za třetí, pružný přístup v členských státech k tomu, jak budou vše mixovat, volit a jak budou propočítávat vliv všech článků, ať už se jedná o získávání té prvotní energie, pak eh, přenos. Tam víme, nakolik je to ztrátová záležitost a tam víme, že často ty rezervy jdou i výš, než co se využívá, no a zároveň i náklady. Investiční náklady, já brzy skončím, pane předsedo. A posledním článkem tohoto řetězce to je spotřebitelský trh a pak eh, i průmysl, zemědělství a i domácnosti. Zejména tyto. Děkuji, říká předseda pan Handelen van Bosjut, členka výboru ITRE, ale zároveň nově zvolená předsedkyně výboru INKOP. Děkuji vám, že jste přišla. Blahopřeji vám. A nyní za politické skupiny Markus Pieper za EPP. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodaji rovněž za takto důkladnou analýzu a přepracování návrhu komise. Tady se domnívám, že je pár záležitostí, zejména pro počítávání primární energie a de facto cíle kde se určitě nakonec dopracujeme ke koncenzu, kde nám mnohé připadá opravdu zajímavé a budeme ochotni i o těchto aspektech začít uvažovat. Na druhé straně chci jasně poukázat na to, že se jedná o pouhý přeskum, revizi, že nemáme za úkol přepisovat celou směrnici a my jako EPP proto se chceme soustředit na ty tři až čtyři články, o něž eh, u tohoto přeskumu jde a nepřejeme si, aby eh, celá eh, směrnice získala jakoby nové parametry. Tedy, když se hovoří o dohodu o flexibilitě, o dohodě o flexibilitě, tady si myslím, že by to mělo spočívat i v tom, že by tam měly být eh, konjunkturní doložky a nemělo by se stanovat nějaké konkrétní cíle, protože musíme brát v potaz, že dochází k technickému pokroku a ten se nedá přesně stanovit na takové období. Rovněž jsme toho názoru, že koherentnost se systémem obchodování pohopolenkami může být nastavena ještě lépe, ještě výstěžněji a tam přijdeme s určitými náměty. Pak ještě máme to období, kdy to má platit. Tam komise uvažuje, že to bude v podstatě nekonečno a my to chceme zastřešit, dát tomu nějaké mantinely i nějaké milníky a i akční plán, který dá členským státům mantinely pro tu flexibilitu. A poslední moje záležitost, kde komise se neustále dovolává na zprávu o prosazování směrnice o energetické účinnosti. Tam já jsem byl tehdy zpravodajem. Ta zpráva zatím neexistuje, protože těsná většina hlasovala proti, jak my, tak i EKR. Takže ty 40% cíle považujeme za čisté sny, za utopii a budou se muset vyjednat znovu. Tady opravdu se na vás obracím s prozbou. Připravme se na trialog tak, abychom byli jednotní a ne, abychom tam, co by parlament šli roztříštění s různými představami eh, těch cílů, těch úspor a pak u rady neuspějeme musíme přispět k tomu úsilí, ale doufáme, že i vy nám vyjdete vstříc. Děkuji. Děkuji vám, děkuji vám, pane kolego. Jako další jménem EKR paní van Bossut. Eh, Dank u wel, uh, eh, voorzitter. Um, ik ga het ook uh, vrij kort houden uh, en de belangrijkste... Děkuji vám relativně stručně z mé strany. Chtěla jsem se zmínit pouze o několika věcech, které jsou důležité pro naši skupinu. Co je důležité, to je těch 30%, ale pouze jako e, indikativní cíl. Protože cílem legislativních předpisů je snižování emisí CO2 a členské státy musí mít možnost investovat tam, kde vidí největší potenciál Například eh, pokud je o obnovitelné zdroje energii, energetickou účinnost a tak dále. Také si myslím, že je důležité členským státům eh, ponechat možnost využít takový systém, který se jim zdá nejvhodnější. Některé členské státy vychází z primárních energií, jiné zase z skutečně konzumovaných energií. A pokud je o článek 7, ten se týká celoročního snížení o 1,5 Souhlasíme s tím, co uvádí Rada. Rada navrhuje 1,4 Tak jako tak je velmi důležité, abychom do roku 2027 provedli hodnocení. Musíme být ambiciozní, ale zároveň realističtí. To je můj názor. Z toho důvodu musíme provést analýzu přínosu a nákladů, protože v nějaké fázi to bude eh, v nějaké fázi by bylo příliš nákladné. A možná bude efektivnější vsadit na obnovitelné zdroje energie, proto abychom e, snížili emise CO2. A článek 5 je důležité nechat členským státům flexibilitu, aby mohli dosáhnout stanovených cílů. Také nesmíme ztrát ze zřetele, že máme vlastní právní předpisy, máme evropskou legislativu, například probíhá diskuze o energetickém označování a členské státy musí zohlednit to, že je důležité také přesvědčit spotřebitele o tom, aby si e, například koupili energeticky efektivnější eh, ledničku a tak dále. Tato, tato opatření. Uh, Madame Angelika Mlinar, uh, eh, on behalf of... Paní Angelika Mlinar, za pana Debrandy, který je stínovým zpravodajem ALDE. Mnohokrát děkuji, Já tady zastupuji pane Gibrandy, ale Alde jako takové rovněž před několika lety a Alde zahájila návrh liberální energetické unie. Předpoklad energetické unie je pro nás jasný. My musíme bojovat za bezpečnost energetické dodávky, dekarbonizaci, udržitelnost a cenově dostupnou energii. Nicméně toto platí o dva roky později. Je to čím dál tím dál eh, eh, důležitější, protože dopady klimatických změn se stávají eh, jasnější den co den. Čína investuje 350 miliard euro, tak aby byla lídrem v oblasti čínské energie. Prezident Trump sice bojuje proti pařížské dohodě, ale všichni chápou, že budoucnost je v čisté energie. Budoucí energie bude čistá, ať se vám to líbí nebo ne. Proto vítám balíček pro čistou energii Komise pro všechny Evropany, protože tento balíček nám poskytne jednotný trh, posílí nezávislost v oblasti energie a posílí přechod na obnovitelné zdroje. Ale pokud by měl být tento přechod úspěšný, věřím, že bychom měli dělat víc. Pokud chceme plnit podmínky pařížské smlouvy z roku 2015, musíme být ambicioznější a jednat hned. Abychom splnili cíle, energetická efektivita je zásadní. Tím, že uspoříme energii, taky uspoříme emise, budeme mít čistý vzduch a, a zdravé životní prostředí. A také uspoříme energetické náklady pro soukromé i právnické osoby a nebudeme tak závislí na dovozech. A budeme vytvářet pracovní místa, která jsou zásadní pro celou Evropu. Pochopitelně podniky vědí, že pokud chtějí dlouhodobého hlediska přežít, musí e, být prozřetelní v oblasti energie, musí investovat a uvolňovat soukromou investici, soukromé investice. Proto chtějí závaznou legislativu a potřebují jistotu v dlouhodobé vizi. Proto bychom posílili závazný cíl na 40 aby členské státy udělali, co je v jejich silách. Proto musíme podpořit národní energetické cíle. Musíme pracovat v součinnosti s vládami, s podniky, s místními samozprávami a s našimi občany. A na závěr, vážení kolegové, jde o hodně. Pokud si přejeme levnou energii, měli bychom jednat společně. Věřím, že se můžeme shodnout na ambiciozní pozici Evropského parlamentu, která vyzývá pro konkrétní, nicméně schůdné akce v dlouhodobé perspektivě. Evropští občané to od nás čekají a zaslouží si to. Já se těším na silnou eh, parlamentní spolupráci. Děkuji, pan Javor, za zelené. Mnohokrát děkuji a mnohokrát děkuji zpravodaji za zajímavý návrh dokumentu a věřím, že můžeme spolupracovat konstruktivně, abychom dosáhli ambiciozní energetické směrnice v Evropském parlamentu, tak abychom také vytvořili dlouhodobý ránec pro energetickou účinnost v Evropě. Já jsem také stínovým zpravodajem ve výboru ENVI pro tuto problematiku. První zasedání nových zpravodajů už proběhlo a vím, že politické skupiny sdílejí určité obavy a to může být záhlad, základem pro další rozvoj práce na eh, tomto dokumentu. Na úvod musím říct, že si musíme uvědomit, jak velmi důležitá je tato směrnice pro provádění pařížské dohody. Je to vlastně věc zásadní a Myslím si, že bychom měli zachovat ambice Evropského parlamentu, které už byly schváleny a kdy jsme se dohodli, že se bude jednat o 40 z diskusí v radě vyplývá určitý mírně pozitivní vývoj, nicméně to rozhodně nebude stačit a já se domnívám, že potřebujeme stabilní, odhodlaný parlament, ve svém stanovisku k této problematice, abychom nasměrovali vývoj na správnou cestu. Věřím, že jsou tady určitá eh, společné důvody, společné základy pro práci na této otázce. Zmíním několik. Myslím si, že musíme toto provázat se stávající legislativou ekodesign, směrnicí a také eh, v návaznosti na jiné legislativy a další části energetického balíčku EPDD, obnovitelné energie a podobně. Zároveň je důležité si uvědomit, a tady souhlasím s panem Piprem, že se jedná o revizi směrnici, takže na místo celkového přepracování by bylo dobré si zachovat charakter, nicméně měli bychom uzavřít mezery v článku 7, aby eh, členské státy nemohly vyloučit sektor dopravy Myslím si, že bychom se měli také zařadit odkazy na dlouhodobé perspektivy ohledně dekarbonizace a podobně. Financování, to je také důležité. Soukromé veřejné, pro soukromou potřebujeme mít tržní stabilitu, jistotu pro investory, abychom vytvářeli také nějaké pobídky pro investice do energetické účinnosti. Veřejné finance, by eh, měly směrovat eh, ke zranitelným skupinám, které vyžadují podporu pro uplatnění opatření energetické účinnosti. A v neposlední řadě si myslím, že je důležité jít příkladem. Pokud jde o veřejné stavby, stavební sektor také vyžaduje určité úspory pro otázky eh, renovací a pro budování tzv. energeticky úsporných budov. Čili to je jádro našeho, naší práce v tomto sektoru a za to se musíme zaměřit. Děkuji. Max. Děkuji kolego za poznámky a dále místo, místo to předseda eh, našeho výboru pan Kolíček, zastupující GUE. Předsedo, eh, měl bych několik eh, drobných poznámek. Za prvé, u energetické účinnosti vždycky musíme vědět, co chceme získat. Jestliže stanovíme indikativní cíl 30 bude realistický, bude rozepsán samozřejmě na všechny sektory, čili včetně dopravy, no tak musíme být si vědomi toho, že většina budov má dlouhodobou životnost, že jsou řady budov, například v jádrech měst, kde jsou to městské rezervace, kde zateplení těch budov přichází jen velmi obtížně eh, úvahu a že samozřejmě nové budovy mohou být energeticky velice dobře řešeny, ale e, asi trošičku jinak budou řešeny ty budovy v severských zemích, asi jinak budou vypadat e, na jihu Evropy. A ta opatření, která k tomu směřují, tak budou samozřejmě jiná. Pokud jde o energetickou účinnost, jestli e, z primárních zdrojů nebo v koncové spotřebě, tak tam bych doporučoval nehrotit to na primární zdroje, protože neustále se budeme vracet k tomu, že například větrníky nejsou žádným zdrojem, který z hlediska energie má prakticky nulové vstupy. Fotovoltaika to samé. A prosím, něco o tom vím. Ať už jsou to těžké kovy, nebo jsou to eh, měď, nebo je to dekompozice různých komponentů, z kterých jsou třeba vrtule, nebo jsou to betonové sokly pro eh, větrníkové sloupy. To všechno je velký objem energie, který se do toho musí vložit na začátku jako původní investice. A kdybyste se podívali na energetickou bilanci výroby mědi, tak vám dojde, že je to možná daleko horší než některé jiné Eh, zdroje energie. Takže eh, tohle eh, podle mě brání tomu, abychom se pustili do primární energie, a ale bychom spíš vzali v potaz argument, který tady už zazněl, měli bychom nechat na státy, jestli se bude vyhodnocovat primární energie nebo koncová spotřeba. Záleží totiž na energetickém mixu a na tom, jak který zdroj energie ohodnotíme když budeme počítat primární energii. Děkuji za pozornost. Thank you very much. Děkuji, Jaromíre, a pak dám slovo dalším řečníkům, panu Marténovi. Oui, merci, monsieur le président. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodaji za odvedenou práci, děkuji panu Gerekovi. Je mi líto, že musím zmínit několik odlišných názorů, i když eh, spadáme do stejné politické skupiny. Jsou tam totiž věci, se kterými nesouhlasím a řeknu to. Domnívám se, že klimatické změny dnes, ať už jsme pro nebo proti, je realita. A navíc eh, dnes eh, je vrzel 33 stupňů, i když o to jediné nejde. Všichni souhlasíme s tím, že si musíme zajistit dodávky, to se shodneme. Také souhlasíme s tím, alespoň jsem to tak pochopil, že si musíme vytvořit dostatečně ambiciozní politiky, tak, abychom snížili klimatické oteplování o ty dva stupně. Pokud je o reformu, já patřím k těm frustrovaným osobám, které tvrdí, že jsme nešli dostatečně daleko. Podle mne to, co se navrhuje, nestačí pro to, abychom dosáhli eh, stanovených cílů. Ale jsem eh, sociální demokrat, takže budu souhlasit s většinou. Ale předložil jsem pozměňovací návrhy proto, abych situaci mohl nějak eh, změnit. Abychom zajistili splnění těch cílů. A připomínám, jaký máme cíl. Do roku 2050 musíme vytvořit eh, průmysl, který nebude e, mít vůbec žádné, nebude mít nulové emise CO2. Takže je sice hezké, že si stanovíme nějaké cíle, ale ještě lepší je, když se to opravdu plní. Jako první zásadu jsme si stanovili eh, energetickou účinnost především. To je hlavní zásada a v této souvislosti eh, revize směrnice o energetické účinnosti si stanovuje jako za cíl být eh, klíčovou součástí toho celého balíčku a obecně řečeno je to základní kámen, na kterém se to celé bude stavět. Já tady s několika věcmi nesouhlasím a je mi to líto. Jednak Souhlasím s tím, že bychom měli samozřejmě se snažit zlepšovat energetickou účinnost v rámci celého řetězce, ať už jde o výrobu, eh, transmisi, eh, přenos energie nebo spotřebu. Ale návrhy, které se tady předkládají, podle mne se zaměří pouze na ten začátek celého řetězce. A jak už zaznělo ze strany předřečníků, měli bychom nechat členským státům eh, možnost plnit své cíle tak, jak to uznají za vhodné. Jinak totiž zavřeme dveře všem politikám, které usilují o změnu chování spotřebitelů. Podle mne takovéto nastavení není vhodné. Jde to proti našim ambicím, eh, kdy se snažíme bojovat proti nedostatku energie. Spravodaj se k tomu vyjadřuje, ale myslím si, že není pravda, že by následně potom eh, výrobci elektřiny snížili ceny. Na jedné straně nic takového nebude automatické a navíc eh, to vůbec nezohledňuje samotný cíl směrnice. Hrozí totiž, že nakonec eh, ti, kteří nemají dostatek energií, budou ve stejné situaci i nadále a budou platit eh, za to hodně. Takže z toho budou eh, těžit pouze ty energetické společnosti a nevýhodu z toho budou mít spotřebitelé, ale i klima. I pro klima to bude nevýhodné. Dále, spotřeba energie, eh, emise a růst, co se tam k tomu říká, to s tím nesouhlasím. Jde o to, abychom právě tyto dva faktory od sebe oddělili. Energetická účinnost S tím nesouhlasím. A my, sociální demokraté, už celé roky opakujeme to, že usilujeme o 40%, že bychom chtěli mít 40% energetickou účinnost a ten cíl by měl být závazný. Potom samozřejmě se musíme podívat eh, na podrobnosti, zda si to stanovíme do roku, jako základ rok 2005 nebo 2007, ale o to nejde. Nejdůležitější je zjistit, zda na základě této směrnice opravdu budeme moci eh, být tak ambiciozní, jak bychom chtěli. Stručně řečeno, ETS, to, jak se to tady zmiňuje, by vedlo nakonec k tomu, že znečišťovatelé, tedy energetické společnosti, by e, i nadále měli právo znečišťovat. Žádný cíl bychom tím nesplnili. Pane předsedo, ze všech těchto důvodů já předkládám celou řadu pozměňovacích návrhů. Děkuji. Dobře, děkuji. Doufám, že jste byl schopen říci vše, co jste chtěl říci. Dobře, super. A za Evropskou komisi dostává slovo paní Versterfer, ředitelka generálního ředitelství pro energetiku. Ano, děkuji. A děkuji také panu profesoru Gierkovi za zprávu a také za přístup, který si zvolil. A zvláště tam, kde se snaží uh, o energetické úspory cenově efektivní v rámci celého řetězce. Také se snaží stanovit si ambiciozní uh, cíle energetické účinnosti, které jdou nad rámec těch 27%, které, navrhla, které jsme navrhli. Komise navrhla závazných 30% a cílem bylo uh, zajistit předvídatelnost pro uh, investory a i další subjekty. Také souhlasíme s nastavením cíle energetické účinnosti, pokud je o e, stanovený referenční rok, tak jak to pan profesor Gierek upravil. Hlavní článek revize směrnice je článek 7. Mimochodem, pondělí se bude konat rada o energetice velmi důležitá. A tam e, hlavním předmětem diskuzi bude právě článek 7. Takže my bychom chtěli zůstat minimálně tak ambiciozní, jak jsme teď, a přesně to je v revidovaném textu o energetické účinnosti. Chtěli bychom zůstat stejně ambiciozní eh, jako mezi roku 2010 a 2020 a pokračovat minimálně do roku 2030. Takže jakýkoliv pokus o oslabení slánku, článku 7 není dobrý a velice vítáme to, co pan eh, profesor Kierek navrhuje ve své zprávě. Například navrhuje menší flexibilitu v tom, že eh, první činnosti by se nespotřebovaly, nezapočítávaly do nového období, nebo eh, také souhlasím s tím, co říká s energií spotřebovanou v dopravě. Také bychom měli využít plně eh, přechodu. A souhlasím také s tím, že zařízení ETS by měla být vyňata Musíme vyjasnit jednu nebo dvě věci, protože navrhované vypuštění základní zásady ehm, doplňkovosti, to je dost komplikované, protože tato doplňkovost zajistí, že k úsporám dojde ještě navíc k tomu, co se zatím už děje díky jiným evropským politikám. Takže tato směrnice o energetické účinnosti by měla zajistit existenci ještě dalších opatření a to se v revidovaném textu nyní odráží. Potom další věc, to možná zmiňovali i další, jde o zaměření na e, energeticky účinné odvětví. To by nemělo e, nastat za cenu oslabení současných e, snah, které se týkají strany poptávky. Nám se tedy líbí tento přístup a zaměření na spotřebu primární energie a domníváme se, to je důležitá věc. Domníváme se, že pokud je o článek 3 když se zaměříme pouze na spotřebu primární energie, nestačí to. Musíme si stanovit také eh, cíle ohledně koncové spotřeby. Ty musí být splněny proto, abych, aby se v tom zobrazily všechny úspěšné politiky, které máme na straně e, poptávky. A článek 7, ten by se měl také zaměřit e, mimo jiné na koncovou spotřebu. Nicméně po těchto e, úvahách musím říci, že se nám velice líbí tato diskuze. Ta bude pokračovat i do budoucna a komise velice ráda odpoví na otázky nebo zajistí jakoukoliv jinou podporu výboru ITRE. Děkuji vám. Děkuji. No, je to vlastně jeden z prvků vědecké revoluce. Tady celá ta záležitost. Díky páně profesorově přístupu. Adame, nyní nastal váš čas aby si zde vše zhrnul, vyvodil závěry, které z toho budou plynout jak pro náš výbor, tak i pro tu zprávu. Děkuji. Ty připomínky byly velice přínosné. Líbilo se mi, jak jsem se zde poučil a zároveň se domnívám, že budeme schopni se dopracovat eh, ke shodě. Já mám dojem, že to, v čem se ličíme, ani neplyne tak z toho, ke které politické skupině patříme. Spíše z toho, zda jsme členy toho bohatšího či toho chudšího unijního státu. A právě se domnívám, že otázka, jak můžeme využívat například trhu k tomu, jak bychom určité věci limitovali. No, tak tady nesouhlasím s panem kolegou Marténem, že já to vůbec neberu v úvahu. Ne, ten trh existuje a v tom řetězci má své místo. A to už přenechejme členským státům, aby se každý u sebe soustředil na to, jak na to chce jít a co v tom řetězci budou považovat za hodno pozornosti. Ať je to na nich. A tam je i ta koncová část a i zde budu oponovat. Státy, které vyrábějí eh, dvounásobně až čtyřnásobně méně elektrické energie, k nímž patří moje země, Rumunsko a eh, všechny země eh, střední a východní Evropy, a to musím říct, že ty země mě podporují, ty se na to dívají jinak. 40 snížit spotřebu tedy o 40 by znamenalo snížení hrubého domácího produktu. A situace ve Švédsku nebo v Lucembursku by vypadala úplně jinak, kde už Nyní ten občan spotřebovává čtyřnásobně více energie než někdo ve střední Evropě. Stejně tak, když někdo tvrdí, že dnešní ekonomika vlastně není vůbec závislá ani úměrná energetické spotřebě a že s ní může být jakési perpetuum mobile. Ne, není to pravda. Každá ekonomika potřebuje energetic, nějakou energii. Ano, i když nám stoupá HDP, tak ale pouze když to sečteme, tak se může dát eh, dospět k závěru, že klesá spotřeba energie. Ta finální energie přitom v té statistice i tak figurovat bude. Ať ji budeme započítávat či ne. A podle toho pak budeme schopni si udělat obrázek toho, do jaké míry to mělo vliv i na veřejnost, na domácnosti, že například zvýšíme ceny energie. Ale říct si už na samém začátku, že každý půl rok budeme postupně snižovat to, kolik energie na ten trh dáme k dispozici. To by bylo v určitých zemích přímo barbarství, to říkám rovnou. Takže tady se na to musíme dívat v tom součtu. Musíme brát v potaz jak tu primární energii, to využívání té primární energie, protože to je přece ta energie, která emituje CO2. Ta finální energie, ta, kterou pak už spotřebováváme, ta je v podstatě čistá z pohledu pařížských závazků. No, tady se domnívám, že v té diskusi budeme moci pokračovat. Každopádně mám radost, že komise se právě takto kladně dívá na moji zprávu. No a samozřejmě, že se objevují určité chybičky, případně určité právní zádrhele. Já právník nejsem. No a právě doufám, že to bude komise, kdo to vybrousí i po právní stránce. A případně i ty technické detaily ještě dopracuje tak, aby tam nebyla žád, nebyl nesoulad, aby nevznikal nesoulad s těmi dřívějšími směrnicemi. To už je drobnost, tím si komise určitě poradí. To je z mé strany vše. Vážený pane kolego, děkuji vám za veškeré připomínky. A pozměňovací návrhy lze podávat do 28. června letošního roku, tedy do příští středy do středy. Máme pouhý 6 dnů tedy, času není na zbytek. Děkuji vám a bod číslo 18. Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů. Spravodajem je Jose Blanco López. Návrh komise o, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů je jedním z klíčů, z klíčových složek balíčku zelené energie tam nastavuje 27% jako závazný eh, cíl pro, celé, mm, pro mm, celou Evropskou unii do roku 2030, tak se má utvářet podíl obnovitelných energií. A některé z těch záležitostí jsou výhradní, mm, jsou ve výhradní pravomoci výboru Envy a v Envy se už konala vstupní eh, výměna názoru 23. března. Dnes zpravodaj náš kolega Jose Blanco López nám představí svůj návrh zprávy k této záležitosti. Pane zpravodaj, máte slovo. Muchas gracias, presidente. Quiero comenzar... Eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych na úvod rád poděkoval sekretariátu zejména Elvíře a všem i technickým spolupracovníkům v rámci i tohoto výboru a ještě i zaměstnancům v rámci skupiny socialistů, kteří mi pomáhali. Minulý týden jsme si vyslechli svědectví Maršalových ostrovů. Tam jsme měli eh, příježdět ze Štrasburku, se přesvědčit, jak to vypadá. Prezident USA má pochybnosti, zda dochází ke klimatickým změnám, zatímco na Maršalových ostrovech už je prožívají jako hmatatelnou skutečnost. A bohužel Donald Trump, než aby se řídil vědeckými údaji a aby něco udělal eh, proti těmto záležitostem, aby se držel pařížské dohody. Tak já nevím, můžete tomu říct nezodpovědnost, případně nedostatek uvědomělosti eh, nebo egoismus. Každopádně s tím nedělá nic. Boj proti klimatickým změnám to není koníček, je to naše povinnost to vše by nás mělo dovádět k tomu, abychom ještě intenzivněji bojovali s klimatickými změnami. Závěry G7 totiž posilnit mezinárodní závazky je pozitivní krok. Stejně tak i kritika ze strany EU rozhodnutí amerického prezidenta vystoupit eh, z pařížské dohody. Stejně jako komise se domnívám, že Evropa je na správné straně. I když naše ambice jsou nedostatečné. Já jsem to minulou středu prohlásil i na plénu. Trumpovo poselství nebude mít vliv pouze na boj proti klimatickým změnám. Evropa musí přiznat svůj podíl na klimatických změnách a snažit se zachránit, co se dá. Já, co bych zpravodaj, od doby svého jmenování neustále důsledně poukazuji na to, že ta směrnice musí nabít ctižádostivějších tvarů a návrh komise je příliš vzdálený pařížským cílům, abychom dosáhli v roce 2050 nulového uhlíkového hospodářství. Stejně tak, pokud chceme omezit spotřebu o, či omezit zvyšování se teploty o 2 stupně Celsia. Eh, ani my tedy nesplníme naše cíle, nebudeme lidství žádostivější. A právě tady má své místo EU. My jsme tradičně vždy šli příkladem při dekarbonizaci hospodářství a musíme i nyní rozhodně pokračovat a být lídrem v té energetické transformaci. Oblovitelné technologie už zlevnili. Využijme toho, využijme příležitosti k tomu, abychom dokázali i těžit zisk z levné obnovitelné energie. E, posuňme se dále než e, těch 27%. Já si myslím, že by to měl obnášet 35% ten podíl obnovitelných energií. Ono je to žádostivé, ale dosažitelné. Stejně tak navrhuji obnovit závazné cíle pro všechny členské státy protože ty nám dávají určitou právní jistotu a bylo by to mnohem jasnější, čeho chceme dosáhnout. Zároveň by to znamenalo podporu inovací a snížení nákladů. Abychom toho dosáhli, potřebujeme kritéria, co spadá do obnovitelných zdrojů, abychom překonali dvojsmyslnost. Já navrhuji konkrétní kritéria pro členské státy a i ty budou pomáhat při zadávání veřejných zakázek a u technické diverzifikace a zároveň budou brát i environmentální a zeměpisné podmínky a prostředí. Vše v zájmu posílení regulační jistoty. Podpora obnovitelných zdrojů nebyla dostatečná tradičně a proto nám investoři váhali. E, proto je to odvětví tak málo vyvinuté. Potřebujeme se dopracovat k právní jistotě, abychom snížili náklady, a proto jsme zrevidovali článek 6, abychom odstranili jakékoliv nejasné formulace. Spotřebitelé zde musí sehrávat důležitější úlohu v té energetické transformaci. Musíme tedy odstranit administrativní zátěž a energie, která eh, není eh, přepravána v přenosových cítích, by neměla mít žádné dodatečné poplatky. Ten rámec by měl být eh, spravedlivý a platit pro všechny. Stejně tak eh, ohřev, elektrická energie, a navíc doprava. Tam je to eh, sektor, který používá deriváty z ropy, paliva. Tam potřebujeme něco, co bude lépe sladěno s pařížskými cíly. Tam ale by vše mělo být tím pádem shrnuto v ctižádostivější směrnici. Předseda Juncker ve své cestovní mapě řekl, že se musí zvýšit eh, ten podíl obnovitelných zdrojů právě v Evropě o to procento či dvě. I já to podporuji, i já si přeji, aby energetická unie byla na prvním místě ve světě, právě v obnovitelných zbrojích. Skromně jsem toho názoru, že e, se to dá, toho dá dosáhnout a právě díky mým návrhům. Děkuji, říká předseda naší stínový zpravodajve, pan Sean Kelly za EPP. Thank you very... Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Musím poděkovat panu Blanco Lópezovi za veškerou odvedenou práci. A kompliment za krásnou zelenou irskou kravatu, hm, což určitě je znak spolupráce a ochoty k tomu. Určitě dosáhneme jako stínoví zpravodajové kompromisu, protože eh, je to skutečně silné stanovisko, pokud se budeme držet spolu, než kdybychom eh, jednali všichni za sebe. Ano, budoucnost eh, obnovitelných projektů je zásadní a souvisí s tím, co tady zpravodaj říkal. Musíme dát dlouhodobou jistotu investorům, protože tak můžeme mobilizovat investice. Takže pokud jde o konzultaci aktérů a ohledně specifikace a předběžné specifikace a různá kritéria, to všechno jde správným směrem. Podle mě je důležité mít rovnováhu mezi náklady a udržitelnými cenami a maximalizací potenciálu pro rozšíření obnovitelných energií. Proto bych podpořil eh, více tendrů, kdy určité konkrétní plány budou nutné v určitých podmínkách využití místních obnovitelně energetických zdrojů, stabilita. A proto si myslím, že bychom měli zachovat příslušná ustanovení v textu. Přeshraniční spolupráce v, kom- v návrhu komise. Toto je dobrý krok a myslím si, že bychom to měli zachovat, pokud nám skutečně jde o energetickou unii. Ale měli bychom být prozřetelní. Pan Blanco López se domnívá, že bychom měli být ambicioznější. V zásadě souhlasím, nicméně nesmíme zapomínat, že je to nová věc, kterou musíme vyzkoušet a to znamená, že bychom měli jednat postupně, abychom zjistili, jak to bude fungovat v praxi. Nechceme vytvářet situace, kdy projekty končí tam, kde náklady jsou nejnižší, spíše než kde zdroje jsou nejlepší. Ani nechceme uh, Eh, narážet na nedostatky tam, kde neexistuje flexibilita. Ta je nutná na obou stranách. Také vítám přání po, zajistit určitou jistotu pro investory. Takže tady mohu podpořit pana Blanco Lópeze. Distribuce to je také věc, kde musíme nalézt rovnováhu také samospotřeba, šíření a propagace komunitního modelu. Domnívám se, že je důležité odstranit poplatky, které nejsou cenově afektivní. Je to něco, na čem se určitě se zpravodajem shodneme. Ale musím říct jednu věc. Je důležité, aby byl v textu zajištěna zásada, že kdokoliv bude využívat síť, nebude podléhat diskriminaci měla by být inkluzivní a neměla by uplatňovat nerovnovážně náklady a poplatky na jednotlivé uživatele. Takže to by se mělo ve směrnici zohlednit a určitě se nám podaří dojít eh, na to rovnováhu, pokud jde o ohřev a klimatizaci, tak tam můžeme být efektivní. Nicméně dvouprocentní cíl, tak jeho navazu, eh, navrhuje zpravodaj, může být příliš ambiciozní. Eh, myslím, že členské státy musí mít flexibilní možnost dosáhnout cílů podle svého způsobu. Možná je to právě v sektoru ohřevu, ale závazný cíl, to si myslím, že je krok příliš daleko, ale můžeme o tom jednat. Eh, pokud jde o dopravu, tady padly některé zajímavé návrhy, zvláště pokud jde o znásobení ale hm, faktorů pro elektrický elektrická vozidla, zvláště ve světle stávající technologie biopaliva. Myslíme si, že přechod z první eh, generace, to je věc, kterou pokrývá Envy. Myslím si, že to je špatné rozhodnutí. Toto předat Envy nic s tím bohužel nenadělám. Hm, pokud se ale jde o, jde o alternativní cíle, tak myslím si, že musíme pracovat eh, s biopalivy, eh, které už jsou daleko kvalitnější, protože ty rozhodně pomohou splnit cíle. 27% eh, komisař Kanety dopoledne říkal, že komise se na to podívá ve světle eh, stávajících okolností a stávajících důkazů, takže se na to ještě podíváme. Děkuji vám mnohokrát za vaši trpělivost. Ano, dnes máme dost volného času, abyste takto mohl dlouze mluvit. EKR pan Tošenovský, který tady nahrazuje pana Henkla, našeho zástupce. Ehm, já bych chtěl omluvit pana eh, Hence Olafa Henkla, eh, který bohužel má ještě dnes mnoho jiných povinností a nezvládl tady na tuto chvíli, proto mě požádal, abych přečetl eh, jeho text jako stínového zpravodaje Pan stínový zpravodaj Hans Olaf Henkel se domnívá, že do roku 2030 je třeba dosáhnout celoevropského průměrného cíle pro obnovitelnou energii nejméně 30 Usnesení Evropského parlamentu z roku 2014 je v souladu s tímto návrhem. Navíc pan Henkel v souladu s návrhem komise nepředpokládá závazné cíle pro členské státy. Je třeba zaručit jistotu a jasné politické signály z Evropské unie pro investory. Konkurenceschopnost a úspěch obnovitelných zdrojů závisí na tržních přístupech a liberalizaci evropských energetických trhů, což návrh komise podporuje. <clears throat> Budeme-li nahlížet na Clean Energy Package eh, holistickým přístupem a vezmeme-li v úvahu i další zprávy, jako je například ACER, neomezený obchod s elektřinou v celé Evropské unii, se silnější regionální koordinací a evropským dohledem na dosažení liberalizovaného společného trhu s energií v dlouhodobém horizontu významně přispěje k dosažení lepší ceny pro všechny evropské spotřebitele. Pan Henkel věří, že v přechodné fázi k dekarbonizaci je nezbytné v odvětví dopravy počítat s biopalivy. Mnoho členských států již zavedlo ambiciózní cíle. V této přechodné fázi, kdy budou biopaliva potřebná, musí být kritéria udržitelnosti robustní a musí přispívat k zastavení odlesňování ve třetích zemích. Tolik tedy pan Henkel jako stínový zpravodaj. Thank you, Jiří. Thank you much. Eh. Děkuji, pane kolego. A zastupující Alde paní Liner, která tady nahrazuje pana Federleje, který je koordinátorem politické skupiny Aldo. Máte slovo. Frederik Foderleken se nemohl bohužel odpoledne dostavit, takže se omlouvá. Rád by poděkoval zpravodaji za návrh zprávy, které je do, dobrým východiskem pro naší diskuse. Tyto obnovitelné zdroje nejsou pouze důležité pro rozvoj a úspory, ale také pro vytváření nových pracovních míst. Investice do energetického sektoru z obnovitelných zdrojů nám poskytnou lepší jistotu energetické dodávek. To je důležité nejen pro ambiciozní cíle, ale také se jedná o regulatorní rámec pro sektory a investice, které potřebujeme, abychom mohli plnit naše cíle a tak splnit pařížské závazky. Během posledního roku došlo k rychlému rozvoji technologie a k snižování nákladů. Ve světě eh, se, svět se uchyluje k lídrům a v této situaci má Evropská unie možnost se takovýmto lídrem eh, stát v, v oblasti zelené ekonomiky. A my můžeme šířit eh, to to globálně. Musíme se podívat na jistotu pro investory a na žádný právní rámec. Tato směrnice by neměla bránit inovacím do obnovitelných zdrojů, proto musíme využít příležitosti, abychom nastolili správné principy, abychom v nadcházející revizi nemuseli opět projednávat stejné věci. Je to velice náročná problematika vyžadující koordinaci z důvodu návaznosti na další energetické aspekty, ale také z důvodu rozdělení kompetencí mezi náš výbor a Envy. Zvláště pokud se jedná o ambice pro obnovitelné zdroje, musíme se zamyslet na ota- nad otázkami, které které bude vyřešit, Dejme tomu, jak budeme žít, využívat vnitřní zdroje a jak nastolíme prav, správná pravidla, protože to bude mít dopad na naše eh, cíle pro obnovitelné zdroje. Zamysleme se nad tím v naší práci. Nebude to jednoduché, ale měli bychom být v nadcházejících jednání konstruktivní, abychom dosáhli dobrých, ambiciozních cílů a dobrého právního rámce. Děkuji vám. Pan kolega Klod Turmes ze Zelena. Děkuji. Nejprve blahopřeji panu Blanku Lopesovi za to, že odvedl skvělou práci. Myslím si, že to bude dobrý základ pro další diskuzi. Děkuji také za podněty ostatním kolegům. Velice se mi líbí přístup pana Šona Kellyho. Vše závisí na důvěře investorů, ještě se k tomu vrátím. Cíle. Jedna věc, která je tady důležitá, je to, že náklady se výrazně e, snížily, například u solární energie, u e, větrné energie z pobřeží a tak dále. Agentura Irena představila své názory, která se týkala uh, tohoto aspektu v Evropě a dosáhli, došli k tomu, že minimálně 33% je cenově efektivní. Vycházeli se nejnovějších cen, zatímco komise z roku 2013-14. Včera Experti došli dokonce eh, k ještě vyšším výsledkům, takže co my potřebujeme udělat teď je to, že se musí vyjasnit, musí se, musíme se podívat na různé studie a v září potom může proběhnout lépe informovaná diskuze o tom, eh, jak přizpůsobit cíle. Jistota eh, investorů, jak zmiňoval Sean, to je opravdu velice důležité. Proč? Protože obnovitelné zdroje jsou nákladově náročné je nutné zajistit eh, jistotu investoru, nesmíme potom retroaktivně zavádět další změny, to je taková noční mura každého investora. A dále musí se to týkat i dalších rizik. V této souvislosti musíme pracovat na základě článku 4 a 5, ty musíme považovat za společná pravidla a musíme usilovat například o speci- technologicky specifické zadávání zakázek. To znamená, když se situace na trhu zlepší, když se například eh, ceny vylepší, tak na to reaguje velkoobchodní cena. Když například za pět let od dneška je tržní cena lepší, z toho důvodu, že došlo k internalizaci cen, tak toto se automaticky zobrazí jinde a pro vlády by z toho nemělo eh, vyplývat riziko vysokých nákladů. A pro investory bychom měli zajistit perspektivu na 15, 20 až 25 let. Něco takového bychom potřebovali. A potom další aspekt. Dalším rizikem je síť. Musíme hovořit o přístupu, prioritním přístupu a o pravidlech. Musíme to také navázat na přeshraniční aspekt. Plně chápu, myslím, že Irsko má eh, skvělé větrné zdroje, ale abychom to zaintegrovali na trh v eh, Evropě, tak potřebujeme kabelové propojení z Irska. Stejně tak Rum, Rumunsko. Rumunsko má skvělé zdroje větru, větrné energie, ale musí se to nějak zaintegrovat do celé evropské sítě, takže potřebujeme hovořit o síti. Potom další věc doprava a možná také ohřev a eh, chlazení. Je velice důležité, abychom obnovitelné zdroje energie zapracovali, zapracovali také sem do ohřevu, chlazení a možná dopravy. Tady musíme nalézt rovnováhu. My musíme eh, sice, můžeme sice využívat biomasu, ale biomasa konkuruje eh, chemickým látkám, potravinám a krmivům. Jsou tam také určité eh, omezení týkající se biodiverzity a tak dále, takže to musíme zohlednit a biomasu musíme použít nejlépe tam, kde se nejlépe hodí. Pokud je o biopaliva, podle mne tady nemáme žádnou alternativu například u letadel. Já bych raději biopaliva soustředil na e, letadla. A přesné povinnosti, přesně stanovené povinnosti by nám tedy mohly pod, e, pomoci podporovat určité zdroje energie na určitých místech. Stejně tak to může platit u ohřevu a chlazení klimatizace. Tam některé zdroje jsou eh, k dispozici, ale měli bychom hledat ještě další zdroje obnovitelných energií. Potřebujeme také čas. A poslední věc se bude týkat financování. To bude zvláště eh, otázka pro kolegy z jihu a východu. Máme vyšší kapitálové eh, náklady v Rumunsku, Polsku a Bulharsku ve srovnání s Německem a Francí. Máme tam stejné solární panely, eh, stejné turbíny. Stojí v těchto zemích více. Pouze z toho důvodu, že kapitálový trh je považuje za rizikovější. Podle mne potřebujeme v Evropě toto nějak vyřešit. Stejně tak, jako například Světová banka eh, postupovala u Maroka. Vytvořila takový rizikový nástroj a z toho důvodu já navrhuji projekty o obnovitelných zdrojích energií, které zajistí, abychom z evropských peněz pomohli eh, jižním a východním zemím snížit tyto kapitálové náklady a také bychom měli zapojit občany. Proč bychom například nemohli vytvořit nějaký fond, kde bychom pomáhali i družstvům eh, zajistit pří, přístup k levnějšímu kapitálu? Velice rád bych toto projednal. Děkuji. Děkuji. Šest minut. Šest minut, eh, zdůraznuju to z toho důvodu, abych vám ukázal, jak velké máte štěstí. Děkuji vám za tuto velkorysost a nyní kolega Zanonato. Děkuji, pane předsedo. Chtěla jsem říci, že sdílím uh, obecné nastavení, které navrhuje pan zpravodaj. Také mu velmi děkuji za skvěle odvedenou práci. Je to úplný text, je také dostatečně ambiciozní, podle mého názoru, když to rovnáme s velmi skromnými ambicemi na začátku. Zmínil bych pouze velmi stručně dvě věci a poté zajdu do několika podrobností. Takže nejprve, pokud je o ten cíl e, eh, 35%, s tím plně souhlasím, tak jak to navrhuje pan zpravodaj. Měli bychom si zajistit vedoucí úlohu, úlohu EU ve světě. Víme, že to, co se teď děje, souvisí zvláště s novým prezidentem Spojených států a to vytváří opravdu velké obavy. Domnívám se, stejně jak to říká pan Blanco, že ten cíl, 30% cíl eh, obnovitelných zdrojů by měl být bod, do kterého dospějeme. Tam si myslím, že bychom měli mít představu o tom, eh, jak se budou vyvíjet eh, vyjednávání, tak abychom to chápali, že je to bod, do kterého chceme dospět a ne výchozí bod. Pokud chceme na konci komplikovaných vyjednávání mít eh, jako minimální cíl těch 35 obnovitelných zdrojů energie, možná bychom v první fáze, v fáze měli toto dokonce navýšit, abychom k tomu dokonce dospěli. Druhá věc, to se týká tak trochu všech, všech zpráv, které spolu trochu souvisí. Když řeší nějaký problém, tak často nezohledňují související aspekty, které jsou také součástí eh, celého balíčku. Tady je tedy problém začlenění obnovitelných zdrojů energie na trhy. A v rámci toho máme problém stanovení eh, priorit přístupu. To se týká jiného legislativního návrhu, ale souvisí to s tím. Dále, rizika. Není možné řešit otázku obnovitelných zdrojů energii, aniž bychom si stanovili priority. To bychom měli mít na paměti, protože je jasné, že pokud jde o nekontinuální zdroje energie, prioritní přístup je zásadní věc a my, pokud chceme dosáhnout stanoveného cíle, měli bychom to takto uznat a zaměřit se na to. Děkuji. Děkuji, využil jsem sice trochu času, ale ne zase tolik, kolik se možná mohl. Děkuji. Um, we've got the, the red... Ano, máme tady takové červené hvězdičky, víte, na stole a když začnou blikat, tak už to považujte za životní štěstí, že ten čas vám ještě dáváme zdarma. A nyní pan kolega Kohlíček jménem GUE. Já bych měl jednu zásadní poznámku k optimismu, zejména tady kolegy Kloda, který občas zapomíná na realitu. Existují zdroje, obnovitelné zdroje, které nám neničí síť, které drží frekvenci 50 Hz, které nám drží napětí, jak jsou připojeny k síti. To je voda, to je využití geotermální energie, to je využití tepelných čerpadel a to jsou větší solární projekty, jako třeba v Jižním Španělsku, kde se využívá Karnotova cyklu, tedy solární energie se soustředí zrcadly na kotel, ten vyrábí páru a klasický Karnotův cyklus nastoupí. Eh, doporučuji se na to přijet podívat, je to opravdu velmi zajímavé na jihu Španělska, je dostatečný eh, sluneční svit na tu leto. A v jižních zemích Evropské unie by to šlo aplikovat les kde. Pak jsou projekty, které nám likvidují stabilitu sítě, když se jich nasadí příliš mnoho na jednom místě. To jsou typicky větrníky a to jsou typicky solární panely. A prosím, říkám to svědomím toho, že sám solární a panely v malém provozuji. A tudíž je třeba i při podpoře využití energie z obnovitelných zdrojů na tyhle ty věci poukázat. Je třeba, aby to nebylo soustředěno v určitých částech sítě, protože například v Německu, a doporučuji mým váženým kolegům, aby se na to zeptali těch lidí, kteří se starají o síť v Německu, tak opravdu to hrozí v některých momentech rozpadem sítě. Právě to, že se nedrží frekvence a posun mezi napětím a proudem, tedy účinník, se výrazně zhoršuje. Myslím, že kolega Klot místo eh, pokašlávání by si měl o tom něco přečíst. A teď ještě jednu věc. Máme zde ještě eh, solární vákové kolektory. To je velmi důležitý zdroj tepelné energie pro vytápění a předehřívání teplé užitkové vody, o kterém se zatím moc nezmiňujeme a v některých zemích jsou skutečně podporovány, myslím, že i velké projekty, které využívají odpadní teplo právě s podobnými zařízeními eh, eh, velice zajímavě předpokládají, že se využijí. Takže já bych doporučoval, aby ta zpráva byla dostatečně eh, obsáhlá po stránce možnosti použití různých zdrojů a přitom nepomíjela to nebezpečí pro sítě, protože bez fungující sítě i sebelepší zařízení je ztraceno. Děkuji. I understand. Děkuji. Ještě někdo se hlásí? Claude Turmes. Ne, šest minut vám nestačilo. Já jenom 30 vteřin. Já vám pošlu nejnovější německé statistiky, které poukazují na to, že přes to, že se zvyšuje jak vítr, tak eh, slunce, tak se v Německu ten bezpečnostní aspekt zlepšil. Já vám to pošlu. A příští týden ve středu máme konferenci v Bruselu a tam budou představitelé Německa s tím nejvyšším podílem obnovitelných zdrojů přítomní a tam budete mít možnost se seznámit s těmi informacemi. Já vás na to osobně pozvu a zjistíte, že se vše týká čistě inovací a my jsme schopni to už nyní prostřednictvím informačních technologií zvládnout. Děkuji a za Evropskou komisi paní Bečel-Versdorfer the G Energy, ředitelka. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Blanko Lopezi, za velice kvalitní zprávu a rovněž za skvělou spolupráci, která mezi námi probíhala a i spolupráce s vaším týmem běžela dobře. Všichni jsme přesvědčeni, že právě eh, obnovitelné zdroje by měly ve světě sehrávat větší úlohu, že by měly být na špici. Takže přeskum a nová verze této ehm, eh, této směrnice tady sehrávají významnou úlohu. Ono už to i jiní zmínili. Chceme zajistit rámec, který bude jistější pro investory. Tam jsou velké investice opravdu potřeba. Musí to jít i do obnovitelných zdrojů a chceme to nastavit správně. I nyní v té um, nové Eh, revidované směrnici rovněž chceme působit proti určitým opatřením, které se například objevují v USA. Je to vše v souladu jak s COP21 v Paříži, tak s našimi ambicemi, takže se jedná o dobrý základ pro naše diskuse. Vrátím se k některým z těch argumentů, které zde zazněly. Za prvé, cíl. Nám připadá cíl při nejmenším 27 co by závazný ten správný přístup. Já zdůrazňuji při nejmenším 27. Pokud se to podaří dostat výš, tím lépe. Ale naše analýzy poukazují na to, že těch 27 je dobré minimum pro tu závaznou stránku. Pak ještě máme i jiné ukazatele, které by se mohly vázat na e, zprávu a řízení, a tak dále, někde můžeme dospět nějaké mezeře mezi ambicemi a tím, čeho se dosáhnout dá. Ale ten návrh je více než pouze stanovení závazného cíle či nezávazných ambicí. Hovoříme o účinném eh, eh, Eh, distribuci energie a právě solární, větrná, tam počítáme s technologickým vývojem a dokonce ani naše odvětví s tím nepočítalo před eh, půl rokem, před tři čtvrtě rokem. Tam se ty náklady fantasticky snižují a zároveň chceme dát více kontroly do rukou spotřebitelům a i to je součástí toho návrhu když chceme rozšířit působnost té revidované verze, tak nechceme hovořit pouze u elektřiny, ale mělo by to být i chlazení a ohřev a doprava. Tam máme návrh 1% obnovitelných energií v ohřevu a chlazení. Tam zpravodaj přichází se 2%. To nám připadá trochu přemrštěné, ale při nejmenším to jde správným směrem, že i tam by mělo být prosazováno více obnovitelných zdrojů. U dopravy tam tradičně už určitý cíl existuje, ale nám připadá, že on nevyvolává um, tu správnou odezvu. A proto nyní nepřicházíme s konkrétním cílem pro období po roku 2020. Ten předchozí cíl, omlouvám se za ten mobil, předchozí cíl byl možná příliš univerzální, nerozlišoval a zároveň se snažil anebo podpořil v praxi eh, biopaliva založené na zemědělských výnosech a to nechceme už nyní podporovat. Před dvěmi lety jsme začali s tím politickým a referenčním scénářem. Jak náš komisář dnes dopoledne v tom strukturovaném dialogu zdůraznil, začali jsme se dívat i na rozvoj té nákladové stránky, na nové skutečnosti scénáře a na modelové scénáře, ať už se jedná o 30 nebo 33 a míru, v jaké to má dopad na situaci. Takže i to se bude odehrávat a rádi zvážíme i jiné studie, odvětvové studie, ono se vše e, pohybuje tak rychle a rovněž i po technologické stránce, že to budeme rádi sledovat. Pak Claude se zmínil o financování. To je jistě důležitý aspekt. Už se určité úsilí eh, probíhá v fondu EFSI, v Junkrově fondu a eh, chápeme, že i v východoevropských zemích se mnohé investuje, jak u energie účinnosti, tak u obnovitelných zdrojů a cokoliv můžeme udělat, co se týče sjednocení úsilí, konvergenci, cokoliv je dobrý nápad a bude společným přístupem, tak bychom rádi to uskutečnili. A poslední argument, který tady někteří zmínili. Ano, já vím, že zde je striktně odlišena uh, pravomoc ENVY, které se bude soustředovat na bioudržitelnost a biopaliva a pak vy. Nás totiž váš přístup zajímá. Envy se vyjádřil k těm ostatním aspektům a nám vůbec nebude vadit, pokud se vy vyjádříte k tomu, čím se zabývají oni. A konečně veliké díky jak panu zpravodaji, tak stínovým zpravodajům. Rádi budeme v té práci pokračovat. Kdykoliv máte nějaké otázky, obracejte se na nás. Pane Blanko Lopezi, děkuji. Děkuji a pan zpravodaj. Vy rovněž jste spokojen? Prezidenty. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Panu Kelimu, Irská barva mé kravaty tu mám proto, že vás budu přesvědčovat do, do hořkého konce. Abyste s námi stál bok po boku. Je to společný cíl, který máme. Chceme dekarbonizovat naši ekonomiku. Ovšem pochybnosti máme pouze ohledně toho, kdy a jak. Ale to je velká odpovědnost na našich bedrech je to takový milník. Určitě se díky tomu dostaneme do dějin tady v parlamentu. Kolega Zorinho dopoledne říkal, že Brusel zaznamenal vůbec nejvyšší teploty v historii. A ty hrozné požáry v Portugalsku dokazují, že se něco mění a nemůžeme tady jen tak posedávat se zavřenýma očima. Musíme udělat další krok a zajít dále než tento návrh, protože některé z těchto věcí sem byly zahrnuty ještě před pařížskou dohodou ve světle různých eh, hodnocení dopadů, studií a tak dále. Jsou to různé věci, na které nemůžeme polížet izolovaně, protože jsou provázany. Já nevím o Irině, ale vím o něčem jiném, kdy je uvedeno, že 25% minimálně je zapotřeba, abychom dosáhli v dalším desetiletí stejnou prostupnost obnovitelných zdrojů energie jako v tomto desetiletí. A musíme mít také závazné cíle pro členské státy. Vím, že je někdo proti, ale stávající směrnice dokazuje, že ta penetrace je poměrně vysoká a že ty náklady na obnovitelnou energii jsou nižší. Proč? Protože ta předešla směrnice sobě nesla závazné cíle, takže pokud nám to funguje, proč dělat krok zpět? Proč se nezamýšlet nad globální situací? protože to spolu s právní jistotou dá právní jistotu také investorům. To nám umožňuje získat nové investory. Umožní nám to rozvíjet inovace, uspořit na nákladech a vytvářet nová pracovní místa, kvalitní pracovní místa, protože ty potřebujeme. Pak máme ty sektorové záležitosti. Měli bychom být asi ambicioznější, pokud jde o ohřev, klimatizaci, dopravu a další dekarbonizaci v těchto sektorech. Musíme dojít k nějaké dohodě. Ale potřebujeme větší právní jistotu, větší srozumitelnost, pokud jde o podpůrné mechanismy. A pak samospotřeba. To je věc, na kterou mají občané nárok. Pokud se chceme eh, chopit dekarbonizace, tak se podívejme i na tuto oblast. Podívejme se, dejme tomu, na Iberský porostrov a eh, Irsko, jiná místa. Eh, my potřebujeme energetickou unii, založenou na obnovitelných zdrojích energie. A právě o tom bychom měli mluvit. A této chvíli bychom měli psát dějiny společně, všichni dohromady. Měli bychom se o to podělit, abychom se shodli na cílech, díky kterému bude Evropský parlament mluvit jedním hlasem srozumitelným hlasem. A určitě se nám podaří spolupracovat, protože ten duch spolupráce je zjevný ve všech vystoupeních. Musím poděkovat sekretariatu, mému týmu, všem v naší skupině. Myslím si, že můžeme dosohnout toho, co si přejeme, pouze pokud budeme se spolupracovat s Evropskou komisí a také s radou, až na to dojde. Děkuji. No tak vidím, že jsou všichni šťastní a spokojení, což je paráda. A do 29. června máte čas na posílání pozměňovacích návrhů, čili máte na to týden. Vážení přátelé, a další zasedání ITRE proběhne 10. a 11. července ve třech částech. Ještě vám, jednou vám děkuji za aktivitu, přeji hodně štěstí a úspěchu, určitě se uvidíme příští týden.